Eh, dear colleagues, dear colleagues, ladies and gentlemen. Tak vážení kolegové, dámy a pánové, já budu předsedat velice tiše, radši bych byl v nemocnici než tady, protože mám něco s plícemi a tak dále. Nicméně, Připravoval jsem se psychologicky a psychicky půl roku na takovéhle hlasování, takže nebylo možné, abych dnes nepřišel. Takže bude to tiché hlasování a potřebujeme hodně času, protože některé kompromisy jsou velice těsné, jsou, také, tam, jsou tam vzájemně si konkurující kompromisy a máme na to čas až do 12.30. Takže prosím, berme to s klidem, krok za krokem a možná, že také s ohledem na mé zdraví si dáme uprostřed pět minut přestávku. Omlouvám se, ale předesílám předem. Takže zkušební hlasování na úvod. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte. Funguje? Končím hlasování. Ano. Takže žádné otázky, je to jasné. Skoro všichni jsou optimisté. Takže první hlasování. Návrh zprávy o Takže návrh nařízení eh, Evropského parlamentu a rady, eh, kterým se zavádí eh, elektronický evropský průkaz služeb e-card a související správní prostředky. Paní Maria Spiraky. Máme čtyři pozměňovací návrhy, které jsou identické a budeme o nich hlasovat elektronicky, prosím. Už od začátku. Hlasujeme, prosím, elektronicky. Čtyři pozměňovací návrhy společně. Zahajuji hlasování. SD má o jednoho více. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. Děkuji. Přijato. Takže, vážení přátelé, to znamená, a to je velice důležité teď, abychom to všichni chápali stejně. Naše rozhodnutí znamená odmítnutí návrhu komise. Pokud chceme přijmout toto odmítnutí návrhu, musíme ve jmenovitém finálním hlasování hlasovat pro. Pro znamená stvrzení našeho odmítnutí. Pokud bychom hlasovali proti, znamená to, že nemáme žádný názor. Takže to je politický rozdíl, jak víte. Politicky je to něco jiného, jestli řekneme odmítáme, neboli pro, anebo jestli řekneme nemáme vůbec žádný názor. Takže finální hlasování jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. To znamená, že jsme se rozhodli odmítnout návrh. Takže naše stanovisko je velice jednoduché. Odmítáme celý návrh Evropské komise. A jdeme na druhou zprávu paní kolegyně Spiraky, což je směrnice na stejné téma. Čtyři pozměňovací návrhy nejprve. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. To znamená, že jdeme na konečné hlasování a pravidlo je úplně stejné. Odmítnutí znamená hlasovat pro a žádné stanovisko znamená hlasovat proti. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. Takže jednoduše řečeno odmítáme návrh Evropské komise. Teď jdeme na zprávu Jose Blanco Lopeze. Využívání energie z obnovitelných zdrojů. Nejprve kompromis 1a. Zahajuji hlasování. Elektronicky. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. Takže kompromis 1b. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. EPP má o jednoho víc. Už je to v pořádku? Končím hlasování. Přijato. Takže teď, přátelé, jdeme na stranu 14, na pozměňovací návrh 22. Já vám dám čas, než to najdete. U mě je to na straně 14. Ale nenutně u vás. Ale víceméně strana 14. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověřujeme návrh 22. Končím hlasování. Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Měli bychom ověřovat skoro všechno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jdeme o dvě stránky dál. Návrh 369. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 370 pro? Proti? Ověříme. 370. Končím hlasování. Přijato. Teď tři totožné návrhy. 381 až 383, kdo je pro? Neomlouvám se, omlouvám se, říká pan předseda. 381, kdo je pro? Proti? Ještě jednou ověříme. 381. Končím hlasování. Zamítnuto. 382, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 383 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Teď tři odpadají a jdeme na 418, 419 a 34. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 421 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 431 pro. Proti? zdrželi se, přijato. Jdeme na další stránku. 453 pro, proti, zdrželi se, ověříme. ...453 končím hlasování. Zamítnuto. teď tři totožné pozměňovací návrhy, 464 a 455. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39 pro? Proti? Ověříme. 39. Ověříme 39. Končím hlasování. Zamítnuto. 468 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Prosím, zvedejte pořádně ruce, protože jinak přesně nevidím, jak hlasujete. 468, končím hlasování. Zamítnuto. 457, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 456 pro? Proti? Ověříme. 456 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 460 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 462 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 466 pro, proti, ověříme, 466. Končím hlasování. Zamítnuto. 465 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď jdeme na stranu 27, pozměňovací návrh 88. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Nezvedáte ruce. Takže se to těžko poznává. Návrh 88. Končím hlasování. Přijato. 608 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, ověříme. To je velice důležité. Kompromis 4. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 687, kdo je pro? Společně s třemi dalšími. Takže všechny čtyři. Od 687 až po 852. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 691 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 694 pro? proti, zdrželi se, přijato. Teď 3 na, dohromady 23 až 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 696 pro, proti, ověříme. 696. Ověřujeme, končím hlasování. Zamítnuto. 703 a 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď 793 a 106. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Dva pozměňovací návrhy ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Teď dva totožné. 812 a 58. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 814. Kdo je pro? Proti. Ověříme. 814. 814. Končím hlasování. Přijato. Teď dva totožné, 815 a 59. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme oba. Končím hlasování. Zamítnuto. 816, kdo je pro? Proti? Zase musíme ověřit. 816. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď dva pozměňovací návrhy 818 a 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmset sedmnáct, první část. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověřujeme první část návrhu 817. Končím hlasování. Přijato. A teď jdeme na pozměňovací návrh 820. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 10. Ne, no dobře, tak 820 ověříme. Ověřujeme 820, končím hlasování. Zamítnuto. Teď jdeme na kompromis 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11 eh, hlasujeme dohromady s ústním pozměněním. Je někdo proti? Nikdo není proti, takže můžeme hlasovat. Kompromis 11. S ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověřujeme kompromis 11 s ústním pozměněním. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 877, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 878 a 879. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď naposledy jsme hlasovali o dvou dohromady. 78, 79. 880. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď 898. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tak ověříme 898. A končím hlasování. Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 899. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 900. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 904. Pro? Proti? Zdrželi se? No, vedli jste ruku. 904. Moment. Vážení přátelé, sekretariát eh, má velice důležitou poznámku. My jsme nepřijali návrh 899, takže bychom měli hlasovat o 901. Protože jsme nepřijali 899. A teď hlasujeme o 901 tedy. Kdo je pro? Pane předsedo, návrh 898 nebyl přijat. Takže teď hlasujeme o 901. Hlasujeme o 901. Já si na to dávám pozor, abych nešel moc rychle. Teď máme bohužel hlasovat o 901. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 904. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 904. Končím hlasování. Rejected. Rejected. Zamítnut dva pozměňovací návrhy. 905 a 112. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Končím hlasování. Přijaty. A jdeme na návrh 912. 912. Pro? Proti? Prověříme? Společně s 913. Dva pozměňovací návrhy. 912 a 913 společně. Zahájí hlasování a končím hlasování. Zamítnuty. 9/4 Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 12. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Nyní popojdeme o 10 stran, kompromis 13 na straně 62. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 14. O pár stránek dál. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 15. Společně s ústním pozměňovacím návrhem ke kompromisu 15. Podpořili ho všechny frakce. Ústní pozměňovací návrh. Takže společně s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní kompromis 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 17. Zahajuji hlasování o kompromisu 17. To je velice důležité. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Dobře. Převážná většina. A nyní jdeme na návrh 1, 2, 6, 7. Kdo je pro? Proti? Dobře. Já počkám. Ještě jednou. Je to na straně 94 a návrh 1, 2, 6, 7. Pro? Proti zdrželi se zamítnut. Dva návrhy společně, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 9. Pro? Proti? Prověříme. Dva pozměňovací návrhy. A končím hlasování. Přijat. přijaty. 1, 7, 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 1, 7, 2. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 40 pro, proti, zdrželi se Eh, one, two. Takže ne, 1, 2, 7, 0. 1, 2, 7, 0. Ještě jednou, 1, 2, 7, 0. Pro, proti, zdrželi se. Výsledek je stejný. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 1, 7, 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 7, pro, proti, prověříme. 7, Končím hlasování. Zamítnut. 1, 1, 2 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 3. pro, proti, zdrželi se zamítnout. 4. pro, proti, zdrželi se zamítnout. 90 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď jdeme na kompromis 19 o tři stránky dál pro, proti, zdrželi se přijat. 28 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, to radši prověříme. 28. A uzavírám hlasování. Zamítnut. 29 pro, proti, Zdrželi se. Nevím. SAD nehlasovali. 29 ještě jednou. Zvedejte ruce. Já vás nevidím. 29. Končím hlasování. To bylo hodně blízko, zamítnut, dobře. 6 pro, proti, zdrželi se. To prověříme. Šestka. Končím hlasování. Zamítnut. Trojka pro, proti, zdrželi se. Prosím vás, kolegové od socialistů, hlasujte. Já nic nevidím. Ještě jednou. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se. A stejně to musím prověřit. Je mi líto. Dobře. Omlouvám se, ale končím hlasování. Zamítnut. 107.1 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 10 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 10. 10 prověříme. A končím hlasování. Zamítnut. 2 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 4 pro, proti. Asi přijat, ale prověříme. Čtyřka. Prověřujeme čtyřku. Zřejmě zamítnut. Končím hlasování. Přijat. teď jedenáct. Pro? Proti? Zdrželi se. A teď nehlasuje ELS. Takže návrh 11. Musíme prověřit návrh 11. Končím hlasování. Přijat. Teď jedenáctka ale za Envy. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Dvanáct Envy. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 176 pro, proti, zdrželi se přijat. 178 pro, proti, zdrželi se, to prověříme. 178. 178. Končím hlasování. Máme o jeden hlas za ELS najednou navíc, ale výsledek je úplně jasný, takže je to v pořádku. Děkujeme. A výsledek je zamítnut, jak vidíte. 194 pro, proti, ještě jednou, 194 Musíme to prověřit. 194. Končím hlasování. Zamítnu. 177 pro, proti, zdrželi se. je to prověříme. 177. Nevidím, jestli hlasujete nebo ne. Končím hlasování. Zamítnut. Asi už jsme všichni zralí na nemocnici. 192 pro, proti, zdrželi se. Je zamítnut. Dobře. Prověříme kolek Zano na to. To byla asi chyba. Takže 192. Prověřujeme 192. Dobře. Dobrý nápad, že jsme to prověřili. Končím hlasování. Přijat. Děkuji. Dva pozměňovací návrhy 193 a 14. 193 a 14. Společně. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuty. 195 a 15. Pro? Proti? Zdrželi se přijaty. 16 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 227 pro. Proti? Zdrželi se to, prověříme. 20. 207 a 20, samozřejmě oba. Končím hlasování. Zamítnuty. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 213 pro, proti, zdrželi se, přijat. 214 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Dobře, 214. <clears throat> Končím hlasování. Přijat. 215. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 11 a 22. Pro? Proti? Prověříme. Dva návrhy, 11 a 22. A končím hlasování. Přijaty. 216 pro, Proti? Měli bychom to znovu prověřit. 216. 216. Končím hlasování. Zamítnut. 23 pro. Proti. To prověříme. 23, 23 prověřujeme. A končím hlasování. Přijat. 218 a 219 pro. Proti. Prověříme oba. A končím hlasování. Přijaty. Jednoznačně. 244 a 245 společně. Pro? Proti? Prověříme ještě jednou. 244, 245. Končím hlasování. Zamítnuty. Tři návrhy. 241, 242 a 243 pro. Proti. Božínku ještě jednou prověříme. Tři návrhy. A končím hlasování. Zamítnuty. Teď tady máme tři návrhy 246, 247 a 248. Pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme to. A končím hlasování. Zamítnuty. 254 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 255 pro. Proti. Prověříme 255. Končím hlasování. Přijat. 25 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 256 a 257 společně pro. Proti. Přijaty. Přijaty. 258 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 263 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 13 pro, proti, přijat. 7 pro, Proti? Zdrželi se. Přijat. 259 pro. Proti? Zdrželi se. Prověříme. 259. Končím hlasování. Přijat. 260 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Zvedejte ruce. 14, pardon, 260 musíme prověřit. Musíme to prověřit, aby to bylo jasné. Končím hlasování. Přijat. Dobře. 14. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 26. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 261. Pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. 261. 261. Končím hlasování. Zamítnut. 262 pro. Proti. Prověříme to. 262. Končím hlasování. Přijat. Dobře. Skvělý výsledek. Božínku. 264 pro. Proti. Zahájí hlasování 264. Ano, prověřujeme to. Bude remíza. 264. Dobře. Přijat. 200 na další stránce, 270 na další stránce. Pro? Proti? Prověříme? 270. Končím hlasování. Přijat. 271 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. Přijat. 18 pro. Proti. Ještě jednou. Měli bychom to prověřit. 18. Zahajuji hlasování. Dobře. A teď končím hlasování. Zamítnut. 19 a 272 pro. Proti. Měli bychom prověřit. Určitě dva pozměňovací návrhy. Kontrola. Ano, 19 a 272 končím hlasování. Zamítnuty. 273 pro, proti ještě jednou, měli bychom to prověřit. 273. A končím hlasování. Přijat. 274. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 274, 274, 274. Prověřujeme, jak si přejete. Končím hlasování. A je zamítnut. 278 pro, proti. Prověříme 278, 278 a končím hlasování. Zamítnut. 277 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 279 pro, proti, to prověříme, 279. 279. Končím hlasování. Přijat. 282 pro, proti, zdrželi se. Dobře, prověříme, aby to bylo jasné, 282. To bude převážná většina. 282 končím hlasování. Ano, fantastický výsledek. Něco takového jsme ještě neprověřovali. Takže to je poprvé. Naší stránka 285. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat? 286 pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. 286. Končím hlasování. A je zamítnut. 287 pro. Proti. Prověříme. 287. Končím hlasování. Přijat. 288. Pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. 288. Končím hlasování. Přijat. 22 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. 22. Končím hlasování. Přijat. 290 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 291 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. 291. Končím hlasování. Zamítnut. 33 pro. Proti. Prověříme 33. Končím hlasování. Zamítnut. 34. Envy pro, proti. Zamítnut. Prověříme to. 34. Prověříme. Protože jste takový lenivý. Končím hlasování. Přijat. Dobře. 314 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 317 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Tři návrhy. 318, 319 a 42 jsou shodné. Kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuty. 320 pro, proti, prověříme. 320. Končím hlasování. Zamítnut. 54. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuta. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Další stránka DV16. DV16. Další stránka pro, proti, prověříme. tv 16 tv 16 Prověříme. Končím hlasování. Zamítnut. 17. TV pro. Proti. Zdrželi se přijat. 18 TV pro. Proti. Prověříme. 18 TV. A Končím hlasování. Je přijat. A teď jdeme na návrh 93 pro, proti, prověříme, prověříme to, 93. A končím hlasování. Byl přijat. A teď závěrečné hlasování o návrhu komise v pozměněné podobě, jmenovité hlasování a zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijat. A eh, jak vidíte, je to přijato. naše zpráva o obnovitelných zdrojích, pan Blanco López. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem, kteří se do toho zapojili, zpravodajové, sekretariát, sekretariát jednotlivých frakcí. I ti si samozřejmě zaslouží poděkování za odvedenou práci. A přitom je to cesta, na které se stále nacházíme, stále to pokračuje. Teď budou probíhat jednání s ostatními institucemi, diskuze proběhly v radě a pokud to sledujete, víte, že je to velice složité. Ten boj stále trvá, zákopy jsou vykopané, ale my bychom chtěli. Já jsem si přál zavést poměrně velké ambice, abychom dokázali realizovat pařížské dohody. Chtěli jsme v podstatě dát směr celé Evropské unie s tím cílem, aby byly dodrženy pařížské dohody. To je pozitivní záležitost a doufám, že na plenárce se připojí ostatní politické skupiny a budou hlasit pro tento návrh pro čistší hospodářství. Děkuji. Děkuji pane kolego, za váš optimismus. Doufáme, že všechny země na celém světě půjdou stejnou cestou. A nyní, vážení přátelé, bych se rád napil na vaše zdraví, jestli, jestli můžu. Takže jedna minuta eh, přestávka. Prosím, nikam neodcházejte. Mnohem více alkoholu než u pana Churchilla. Reinhold, we vote immediately. Budeme hned hlasovat. Dear colleagues, One minute. Tak vážení kolegové, minuta uplynula. Takže jdeme na návrh zprávy o e, návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady, kterým se pozměňuje směrnice o energetické účinnosti. Jak vidíte, já dnes moc účinný nejsem. Takže prosím, začněme hlasovat. Začínáme elektronickým hlasováním o kompromisu 1. Kompromis 1 zahajuje hlasování. A končím hlasování. Přijato. Tak to byla jedna alternativa, takže teď jdeme na NV21, část 1. Kdo je pro? Našli jste to? Ještě jednou. NV21, část 1. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Tak teď jdeme na dva pozměňovací návrhy 248 a 249. V obou případech část 2. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 268. Pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 269 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, taky zamítnuto. 271 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 272 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. 272. Ověřujeme 272. Končím hlasování. Přijato. 40 pro. Proti. Ověříme to. 40. Končím hlasování. Zamítnuto. 41 pro. Proti zdrželi se, přijato. Teď čtyři návrhy, 42 až 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 43 až 31. Čtyři návrhy. Kdo je pro? Proti? Myslím, že zamítnuto. 45 a 278. Pro? Proti? Zdrželi se? Moc jasně nehlasujete. 245 a 278 musíme ověřit. Končím hlasování. Zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se. Prosím, zvedejte ruce, protože já to jinak nevidím. Ještě jednou 46. Kdo je pro? Proti?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 zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52D pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 286 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 267 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď šest návrhů dohromady, až 6, 7, 8, 9, 10, 11, všechny na další stránce, 276 až 285, všechny dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Všechny zamítnuty. Kompromis 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Teď jdeme o čtyři nebo pět stránek dál na návrhy 341 a 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 343 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 343 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď jmenovitě kompromis 3. Kompromis 3 jmenovitě. Důležitý bod. Končím hlasování. Přijato. Teď kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Ověříme. To je to důležitý kompromis, jsme rozdělení. Kompromis 4. Končím hlasování. Přijato. Tak tady byly konkurující kompromisy 4 eh, a 4a. Tak teď jdeme, kolegové, o 15 stránek dál víceméně. U mě je to strana 31. 482. Kdo je pro? Kdo je pro návrh 482? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 5 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 486 část 2 pro, proti, zdrželi se. To bychom měli ověřit. A končím hlasování. Tak zamítnu to. Čtyřista devadesát dva pro, proti Ověříme ještě jednou. Paní místo předsedkyně přece nedopadne líp než já. Končím hlasování. Tak, vyhrála jste. Teď dva návrhy, 493, 494 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 495D pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 496 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. Ale socialisté vůbec nespolupracují. Tak teď kompromis 7, který konkuruje kompromisu 7a. Hlasujeme elektronicky kompromis 7. Končím hlasování. Přijato. Takže jdeme o několik stránek dál. Na 498. Prosím, najděte si to v klidu. Bez zespěchu. 498. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Ověříme. 498. Končím hlasování. Zamítnuto. NV33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. NV33. Končím hlasování. Zamítnuto. 510, kdo je pro? Proti? Ověříme. 510 ověřujeme. Končím hlasování. EPP má o jednoho víc. Tak můžeme končit. Zamítnuto. 511. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 511. tak končím hlasování. Tak to je velká většina. Přijato 512. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 513 pro, proti, ověříme, 513. Končím hlasování. Zamítnuto. 514 pro, proti, zdrželi se, přijato. 515 pro, proti, zdrželi se, přijato. 516 pro, proti, zdrželi se, přijato. 517 pro, proti, zdrželi se, přijato. 518 pro, proti, zdrželi se, přijato. 519 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 521 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 522 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 523 pro. Proti. Ověříme. 523. Končím hlasování. Přijato. 524. Pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 534D. Ne 524, ověříme dobře. Ověřujeme 524. Končím hlasování. Přijato. 534D, kdo je pro? Společně s 535D, kdo je pro? Proti? Ověříme. Dva návrhy. Ověříme dva návrhy společně. Končím hlasování. Zamítnuto. 537 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 538, eh, oddělené hlasování, první část pro, proti, eh, zdrželi se, přijato. Druhá část, protože první část eh, prošla, takže druhá část. Pro, proti, zdrželi se, ověříme. Druhá část ověřujeme. Přijato. 539. Kdo je pro? Proti? Pověřujeme 539. Končím hlasování. Zamítnuto. 540 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. 540. Končím hlasování. Zamítnuto. 542 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 543 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 543. 543 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. N235 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, věříme. 36, 500, pardon, 36. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď tři pozměňovací návrhy dohromady. 544D až 548D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 546 pro? Proti? ověříme. 546. Končím hlasování. Přijato. 549. Na stejné stránce. 549. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 550. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 551 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 551. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Jdeme o několik stránek dál. 592D. 592D. Našli jste, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 593 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 595. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 613D pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 614 pro. Proti? Ověříme. 614. Končím hlasování. Přijato. 616 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 618 pro. Proti. Ověříme. 618. Končím hlasování. Zamítnuto. N244 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Máme ještě hodně času. Končím hlasování. Přijato zcela jasně. 619 pro, proti, Ověříme 619. Končím hlasování. Přijato. 621 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď dva návrhy dohromady, 623 a 624. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto oba dva. 625 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď jdeme o čtyři stránky dál na Envy 45. Pro, Proti? Zdrželi se? Ověříme. NV45. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 634, eh, 635. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověříme tyto dva návrhy. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď budeme hlasovat elektronicky, protože tu máme konkurující kompromisy 11 a 11a. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o kompromisu 11 a končím hlasování. Zamítnuto. Nepříliš velkým rozdílem. Takže teď jdeme na 11a. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. Takže jdeme o čtyři stránky dál na kompromis 11b. Kdo je pro? Možná ověříme elektronicky. Kompromis 11b bude přesnější, abychom znali přesný výsledek. Končím hlasování. Přijato. Takže jdeme na kompromis 18, což je o čtyři stránky dál. Pardon, kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Přijato. 693. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 693. 693. Končím hlasování. EPP má o jednoho víc. Teď je to v pořádku, končíme. Přijato. 80. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 13 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato o tři stránky dál, kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, tak 101 ověříme, končím hlasování, zamítnuto. 103 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 133. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 134 pro. Proti. Myslím, že přijato. Takže 138 a 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ano, Patricio, s tvou pomocí to všechno zvládnu. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 pro, proti, ověříme. 143. A končím hlasování. Zamítnuto. 142 pro, proti, ověříme. 142. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17. Elektronicky. Kompromis 17. Elektronicky. Končím hlasování. Přijato. NV7 a 151 dohromady. Zahajuji hlas. Pardon. Pro, proti. Ověříme. Ověřujeme tyto dva návrhy. Končím hlasování. Přijato. Teď další stránka. Teď máme dva návrhy, 162 a 163. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 175. To je dílčí hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověřujeme druhou část. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část zamítnuta. 182. Také dílčí hlasování, část 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pa, část 2. Kdo je pro? Proti? Ověříme druhou část. Ověřujeme druhou část a končím hlasování. Přijato. Takže 183, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme 183, končím hlasování. Návrh byl přijat. NV11 pro, proti. Prověříme. Měli bychom to ověřit. Končím hlasování. a je zamítnut. 184 proti, zdrželi se přijat. 185 pro, proti, zdrželi se přijat. 196 pro, proti, zdrželi se přijat. 19 pro, proti. Prověříme. 198 prověříme. 198. Končím hlasování. Přijat. 199 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 19 pro, proti, prověříme to, abychom měli jistotu. Kompromis 19, končím hlasování a je přijat. 203 pro, proti, Zdrželi se přijat. Teď 215 pro, proti, zdrželi se přijat. 217 pro, proti, zdrželi se přijat. 218 dílčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se přijata, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Kompromis 20. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 224 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 225 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 227 pro? Proti? 225? Ano, můžeme prověřit. 225. Končím hlasování. Zamítnut. 227 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 229 pro. Proti. Prověříme 227. 229, omlouvám se. 229. Prověřujeme 229. Končím hlasování je zamítnut. 230 pro, proti, zdrželi se, přijat. 231 pro, proti, zdrželi se, přijat. 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. 238 pro, proti, zdrželi se, přijat. 29D pro, proti, zdrželi se, přijat. 30 pro, proti, zdrželi se přijat. 244 pro, proti, to prověříme, 244, 244. Končím hlasování. Přijat. Teď 32 pro, proti, zdrželi se přijat. 240 pro, proti, prověříme 245. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. 83 pro, proti. Ověříme 83. Ověříme 83. Byl přijat. 84 pro, proti, to taky ověříme. 84. Končím hlasování. Přijat. Vážení kolegové, závěrečné hlasování k návrhu komise v pozměněné podobě, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Uh, uh, that's all I understand. Pokud vím, tak to je vše. Už hlasovat nebudeme. Chci vás poprosit, vážení přátelé, Nemám dost energie. Prosím vás, vážení přátelé, sejdeme se ve 14.30, nezapomeňte. Odpolední zasedání začínáme ve 14.30. Takže máte tři hodiny volno. Protože jste byli šikovní. Tak děkuji. Vidíme se.